Ladies and gentlemen, dear colleagues, um, I thought you'd better continue our... Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v našem jednání našeho výboru. Takže teď se dostáváme k bodu 10 na pořadu našeho jednání. Dovolte mi přivítat paní Meglenu Kuněvu, která je ředitelkou eh, delegace Evropské unie při Radě Evropy. Paní velvyslankyně Kuněvá je ve své funkci už rok. Eh, na začátku tohoto roku jsme se setkali ve Štrasburku, ale já jsem rád, to vlastně byla pouze taková bilaterální schůzka, takže teď jsem rád, že se nám podařilo dohodnout návštěvu paní Megleny Kuněvy je zde v našem výboru. S Radou Evropy má Evropský parlament velice dobré vztahy, máme zde společné volební pozorovatelské mise, Eh, také i spolupráce v rámci OBSE, nebo také máme z té parlamentní schromáždění Rady Evropy, pak je zde Benátský, Benátská komise, Greco a další tyto orgány Rady Evropy jsou pro nás důležité, mm, jejich práci využíváme. Také zde máme například A pak zde máme například eh, eh, jejich informace využíváme třeba, když připravujeme zprávy o rozšíření nebo výroční zprávu o eh, lidských právech a demokracii. Na, těchto zprávách také začneme brzo svou práci. Takže, paní Meglenu Kuněvo, jsme velice rádi, že máme příležitost k této výměně názoru. Ještě jednou vás zde vítám v našem výboru zde v Bruselu. Čeká nás stručná výměna názorů. Navrhuji, abyste nejprve přednesla mm, svou prezentaci, informujte nás o situaci na Radě Evropy a pak také bude zřejmě i čas na otázky poslanců. Velice děkuji, pane předsedo. Je pro mě velkou ctí a velkou poctou, že mohu být eh, přítomna na jednání vašeho výboru a že jste mohu vést tuto výměnu názorů. Pane předsedo, já jsem vlastně chtěla začít stejnou větou, jako jste eh, řekl, že Eh, už jsme se viděli ve Štrasburku, kde vlastně jsme zahájili tu spolupráci a já chci říci, že se s vámi velice ráda budu nadále setkávat. Pokaždé, když budete chtít eh, nějakou konzultaci buď se mnou nebo s někým z Rady Evropy, tak eh, je to možné. Také víte, že máme nového generálního tajemníka. Doufám, že naše spolupráce bude plodná. Historie Rady Evropy je velice známá a je, známe i to, jak spolupracujeme. Nicméně, abych eh, hovořila v úplnosti a abych e, vše, co říkám, bylo srozumitelné, tak mi dovolte mm, vyjádřit se k několik velice důležitým věcem, které se týkají naší spolupráce. Tak zaprvé, všichni víme, že velmi často je zapotřebí tedy vysvětlovat, že Rada Evropy není Evropská rada a vy se usmíváte, ale je to, <laughs> je to tak a je to problém. My jsme dvě rozdílné organizace, máme rozdílné úlohy, byť se ty úlohy navzájem doplňují. Rada Evropy má 47 zemí, spolupracujeme s nima na posílení um, um, lidských práv. Pak zde máme další organizace, jako třeba Evropský soud pro lidská práva. A to je vlastně nejsilnější soud pro lidská práva. Pak je zde Benátská komise, pak je zde také komisař pro lidská práva nebo úřad eh, komisaře pro lidská práva. Takže to jsou všechno orgány, která eh, také sledují, jak jsou prováděny standardy Rady Evropy a pak také právě parlamentní schromáštění hraje důležitou úlohu, informuje také třeba o porušování lidských práv, navrhuje změny nebo právní um, nápravu pro všechny oběti. Takže opravdu dokážeme změnit eh, situaci lidí, dokážeme pomáhat lidem, aby se ta situace napravila, pokud dochází k, nějakém, k nějakým nespravedlnostem. Evropská unie eh, je spolek 28 členských států a jde o to, že tam vlastně je harmonizace legislativy a spolupráce v některých, členský, v některých oblastech. A některé členské státy jsou také členy Rady Evropy a sdílí stejné hodnoty, které, na kterých stojí celá práce Rady Evropy. Tyto dvě organizace spolupracují v oblastech, kde mají společné zájmy, zvláště je to prosazování lidských práv, demokracie a právního státu, um, v Evropě a také v blízkých regionech. Spolupráce chce řešit eh, problémy, které musí Evropa řešit a chce také zaručit eh, koherenci mezi Radou Evropy a evropským integračním procesem. Také chceme i třeba vytvořit společný právní eh, prostor pro ochranu lidských práv. Spolupráce. Spolupráce mezi Radou Evropy a Evropskou unii E, výrazně pokročila od té doby, kdy v roce 1996 jsme vypracovali společný plán a také zejména od té, kdy v roce 2007 jsme připravili společné memorandum o porozumění. Tam jsme se vlastně bylo řečeno, že standardy Rady Evropy jsou takovým normativem. E, v roce 2014 e, zde byl další mm, impuls pro spolupráci a byly tam také ještě rozhodnuto, že každé dva roky se budou stanovovat priority. To znamená, že na další rok budou další, bude to další období, budou to další dvouleté období priorit. Takže máme zde strategickou a strukturální spolupráci mezi Radou Evropy a mezi Evropskou unii a můžeme říci, že ta spolupráce je velice úspěšná. V roce 2018 byla ta spolupráce velice intenzivní, chtěli jsme, věnovali jsme se otázkám právního státu a musíme říci, že jsme usilovali o posílení demokratické bezpečnosti a také odolnosti systému na ochranu lidských práv v Evropě. Rada Evropy a Evropská unie sdílí stejné hodnoty a zároveň eh, potvrdili, že mají stejný cíl Eh, pracovat na základě učeného multilateralismu. A my víme, že to není tak úplně samozřejmé. Musíme bojovat eh, za to, aby multilateralismus byl stále funkční a aby byl eh, nejdůležitější, jednou z nejdůležitějších otázek. Pak je zde plán na spolupráci mezi 2018 a 2019, respektive ty priority. Máme zde více než 200 konvencí Rady Evropy ze kterých vychází naše práce a také mm, jsou zde zohledněny priority naší organizace. Rada Evropy má styčný úřad zde v Bruselu a já vím, že můj drahý kolega z tohoto úřadu je přítomen a také je tam eh, delegace ve Štrasburku, kde vlastně já zastupuji Evropskou unii a budeme nadále usilovat o to, aby ta dynamika spolupráce se zlepšovala, aby také byla lepší naše viditelnost. Vycházíme, nebo jsme, máme zde tři hlavní pilíře politický dialog, spo, projekty spolupráce a také právní spolupráce. Nejprve ten první pilíř spolupráce na politickém, sociálním a politickém dialogu. Chceme vlastně otevírat dveře, chceme vést diskuse to je pro nás zásadní. Za poslední tři roky se konaly různé vysoké, eh, schůzky na vysoké úrovni prezidentem Junckerem, s, eh, s paní Mongeriniovou, s několika komisaři, také eh, s různými výbory a komisemi, také s výbory Evropského parlamentu a také máme každoroční schůzku mezi Radou Evropy a vysokými úředníky Evropské unie. To je takový jak, jakýsi summit, kde chceme přeskoumat naši dosavadní spolupráci a také chceme nastínit eh, program na další rok. Rada Evropy a Evropská komise mají celou řadu společných programů, to je tím druhým pilířem naší spolupráce. Programy mohou být zaměřeny na jednotlivé země, regiony nebo mohou být multilaterální. Cílem je zvýšit standardy ochrany lidských práv a právního státu v celé Evropě a také v sousedních zemích. Pod, zde jsou, podepy, jsou zde podporovány různé právní a soudní reformy, například je to školení, různé školení, workshopy, semináře, poradenství, konference, publikace a to vše probíhá ve spolupráci s tou dotčenou zemí. Konkrétní programy jsou eh, vlastně nejlepším způsobem, jak podporovat demokratickou stabilitu, zejména na východní a jihovýchodní Evropě, také v Jižním Kavkazu, v Turecku, a v Africe, středním Blízkém východě a také v střední Asii. Evropská unie stále navyšuje mm, svou účast v těchto programech. Od roku 2018 zde proběhlo 52 takových programů. Rada Evropy zodpovídá za provádění programů, ve svých jednotlivých orgánech společně se spoluprací s delegacemi EU. A tyto společné programy usilují z, o výšení respektu k právnímu státu, demokracii a lidským právům. A také tam plyne velká část eh, financování z Rady Evropy. V roce 2018 byl celkový finanční objem kontraktů, které byly prováděny ve výši 154,8 milionů, kde eh, Rada Evropy Evropská unie na to přispěla 131,4 milionů, což je 84,9 a ten zbylých eh, těch 15,1 eh, tedy bylo to spolufinancování. Ještě mi eh, dovolte, abych řekla, jakým hlavním tématům se věnují tyto projekty. Eh, takže regiony, eh, máme zde Západní Balkán, Turecko, to je vlastně takový velký blok pro spolupráci mezi Radou Evropy a Evropské unie. V roce 2016 až 2019 proběhla první fáze, teď se zaměřujeme na západní Balkán a také na konkrétní Eh, cíle do roku 2020. Druhá fáze tohoto programu byla zahájena v květnu. Je na to vyčleněno 35 milionů a ty programy mají probíhat do roku 2021. Další takovou oblastí je východní partnerství. Usilujeme o dobrou zprávu věcí veřejných. Používáme zkrátku PGG. Tento projekt je teď ve své druhé fázi bylo na něho vyčleněno 17,5 milionů. Je to e, období 2019 až 2021. A tam e, jsou to určité priority, znamená právní stát, soudní reforma. Je to vlastně v souladu s cíly Evropské unie do roku 2020 a je to také, byly to také dohodnuto na summitu s e, zeměmi východního partnerství. Další oblastí jsou je, Středomoří. Je také úspěšný program, byl zahájen v září 2008, teď je ve třetí fázi a bylo na to vyčleněno 3,3 milionů. Prioritami tohoto programu je vytvoření právního prostoru, ochrana lidských práv, podpora institucí, ústavní reformy, právní expertíza, posilování kapacit a také boj s násilím páchaným na ženách. No a třetí pilíř, to je právní spolupráce mezi Evropskou unii a monitorujícími a poradními body, eh, orgány Rady Evropy. To je vlastně takový třetí důležitý pilíř, na něm spočívá spolupráce. V posledních letech se tento pilíř velice rozrostl. Máme zde, vychází se respekt tu vůči expertizi třeba Benátské komise, pak jste také skupina států pro boji e, eh, s korupcí Greco a pak jste ještě také pracovní skupina pro boj s praním peněz. Doufám, že s velkým přesvědčením a s velkou rychlostí eh, se také bude eh, řešit to, že vlastně máme pozorovatelský status v rámci GRECO, to znamená Evropská unie má zatím um, status pozorovatele, ale potom každá vlastně země té evropské 28 tam má stát svého člena. Pak bych ještě se chtěla vyjádřit uh, k umluvě o lidských právech, což je vlastně taková zásadní konvence Rady Evropy. Cílem je šířit lidská práva v celém kontinentu. Lidé se mohou obracet k soudu pro lidská práva ve Štrasburku v roce 2017 eh, řešil tento soud eh, důležité otázky, které se týkaly mm, souladu s, Evropskou, s legislativou Evropské unie, pak také začaly různé, eh, začaly ehm, konzultace s Radou Evropy. Myslím si, že teď už se dostáváme trošku do jiného tempa a doufám, že až příště vás navštívím, tak už budu moci o tom pohovořit konkrétněji. Dále poměrně dobře pracujeme na otázkách migrace, e, také pak je třeba aktuální otázkou umělá inteligence. Máme také novou, novou osobu ve funkci generálního tajemníka. E, je to paní Borič Pečinovič, bývalá e, ministrině Slovenska. Jsem velice ráda, že máme generální, tajemníka, generální tajemnici a doufám, že teda nám to také dodá nový impuls. Um, ehm, také se možná můžete, nebo můžeme mít otázky ohledně Ruska. Možná bych to jenom tak trošku pootevřela, toto téma. Mohu říci, že jsme hovořili o vytvoření určité nové postupu mezi skupinou ministrů a mezi parlamentem. Mm, měli bychom hovořit o zájemné interakci těchto orgánů. Jak můžeme přesvědčit všechny členské státy, že to naše práce mohou využívat všichni a že usilujeme o respektování společných hodnot. Jsme přesvědčeni, že nejlepší cestou je multilateralismus, že to je nejlepší pro zájmy a že to chrání jak občanskou společnost, nevládní organizace, i místní a um, regionální samozprávu. Ještě předtím, než eh, dokončím svůj úvod, tak bych ještě jednou chtěla říci, že je to nejlepší cestou, jak dále rozvíjet vše, co je jedním z takových hlavních důvodů, proč jsme všichni pohromadě. Vychází to trošku z toho obrázku Leona da Vinciho, kde je člověk v centru toho kruhu. To znamená, všechno, co děláme, činíme proto, aby eh, se zlepšila situace našich občanů. Pokud je zde možnost nějak rozšířit náš vliv, naši sílu i mimo Evropskou unii a posílit regionální spolupráci, tak si myslím, že bychom takovou příležitost neměli propásnout a jsem si jistá, že tento výbor a Evropský parlament je nám v tom našim přirozeným partnerem, aby také ten náš hlas byl více slyšet. Děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyně Kuněva za prezentaci. Kolegové, teď máme asi tak 20, 25 minut na otázky, diskuzi, tak prosím eh, řekněte vaše jméno a eh, potom nás čeká in camera eh, zasedání s naším vyslancem v Bosně Hercegovině. Takže za prvé chci říci, že všichni jsme Eh, nebo vkládáme velké naděje, až generální eh, ta, se stan, až nastoupí nová generální tajemnice, eh, jednak protože to je žena, známe zkušenosti a mm, my mm, vy jste ve Štrasburku sídlíte, my jednou za měsíc, takže určitě lze tedy se setkávat pravidelně alespoň s koordinátory, protože máme zkušenosti. A, mm, takže to si přeji, aby takto to bylo příš, do příštích let. A nyní prosím dám slovo kolegům, buďte struční, za EPP má slovo jako první paní Sovko. Děkuji, Pane předsedo, děkuji. Paní vyslankyně, já jsem eh, členka parlamentu za Chorvatsko a eh, skutečně jsem velice ráda, že máme eh, první ženu, generální tajemnici. A Eh, naší bývalou ministrině zahraničí, paní Punič, takže já doufám, že to eh, pomůže lepší koordinaci mezi Radou Evropy a Evropským parlamentem, protože to je velice nutné. A jak jste eh, řekl správně, nebo řekla 80% rozpočtu Rady Evropy je z Evropské unie, takže bychom měli hrát velkou roli Mm, a především nad tím, jak se implementují rozhodnutí Rady Evropy v oblasti lidských práv a podobně, tedy eh, protože to jsou věci, které se týkají mnoha zem, zemí. A jenom eh, kdybyste eh, nám řekla něco k Rusku a jak vy spolupracujete a Tureckem teď. Samozřejmě eh, Turecko nerespektovalo řadu rozhodnutí Rady Evropy, takže jak to je s dialogem eh, mezi tedy vámi a eh, Tureckem? Děkuji. Ano. Pan Kovides, pan Kalere. Lagodinsky and Mr. Mariani. Did we miss somebody? To jsou zájemci o slovo pokud jsme na někoho nezapomněli, takže prosím a poté to shrnete. Souhlasíte? Tak to chcete, abychom shrnuli otázky nebo jeden po druhém? Takže dobře, kolegové, pokud eh, na něco zapomenete, tak určitě si na to budou hned stěžovat. Takže za zelené má slovo Hela Kudinský, prosím. Děkuji, to je pro mě velká čest, velké potěšení, že jste zde a já se také chci zaměřit na Turecko a konkrétně mám dvě otázky. Jedna otázka. Od roku 2007 eh, probíhá spolupráce v oblasti eh, školení soudců, tedy s Tureckem. A ve světle situace, nemusím to vysvětlovat především v oblasti justice, tak se ptám, jak to vypadá se spoluprací Eh, bude pokračovat eh, toto eh, školení nebo ne. A druhá otázka, ta se týká Turecka také a výbor proti mučení již od roku 2016 podnikl řadu cest, poslední v roce 2019, kde mm, kde mm, hovořili s politickými vězni, ale my jsme neviděli žádnou zprávu po této cestě. Takže pokud by byly, měly být veřejné, tak prosím, tak nám to řekněte. A pokud ne, tak nám řekněte, kdy budou zveřejněny v blízké budoucnosti. A poslední otázka. Jak vy vidíte situaci s Ruskem ve světle toho, že Rusko eh, bylo, eh, bude schopno se vrátit do parlamentního schromáždění se všemi právy, a teď v poslední době jsme viděli, jak to je s lidskými právy v Moskvě, takže co si o tom myslíte? Děkuji. Mm, pan Mariany má slovo. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Eh, eh, paní učitelky, já jsem měl několik příležitostí se seznámit se v Evropě. Například jsem byl v jedné monitorující komisi asi před deseti lety. Několik úvah bych s vámi rád stílil, Nejména text eh, Čím více eh, jsme znepokojeni, zejména co se týče v oblasti boji proti terorismu, kdy tady vlastně spohybňujete nějaký údajně <clears throat> škodlivý charakter eh, eh, Rady Evropy, co se týče lidských práv. A máme spíše pocit, že se tady zajišťují práva teroristů než ostatních. Ve Francii máme e, problém s člověkem, který byl odsouzen za terorismus a není možné ho vrátit zpět do Alžírska, neboť nám to zakázal rozsudek Evropského soudu pro lidská práva. Nemáte pocit, že bychom měli skoncovat s tímto ne, ne blahým trendem, pokud chceme skutečně tedy bojovat proti terorismu a dále? E, nominace soudů v Evropském soudu pro lidská práva. Eh, v roce 2016 tady byl jmenován makedonský soudce, který nemá vůbec žádné kompetence. Nehoří ani anglicky, ani francouzsky, jeho angličtina je velice omezená. Eh, já, na, já bych řekl dokonce omezená na schopnosti dítěte šestiletého. Jak tedy vypadá jeho činnost. Máte skutečně pocit, že tento velice spolitizovaný proces jmenování soudců eh, do Evropského soudu pro lidská práva je skutečně vhodný, je efektivní. A dále musím se vrátit k Rusku. Rusko se vrátilo, neboť Turecko vlastně eh, své příspěvky eh, snížilo na polovinu, Rusko E, vlastně tam nebylo vůbec. Já jsem tedy rád, že z finančního důvodu, že tedy Rusko se mohlo vrátit. Děkuji. Děkuji a nyní EPP. Pan Kobilios, druhý řečník. Paní velvyslankyně, je to potěšení e, se s vámi setkat. Já si pamatuji naše e, jednání ve Štrasburku, když jsem se snažil tehdy se stát vaším tajemníkem a teď jsem tady. Ale moja otázka, samozřejmě, opět zopakuji, co jsme tady slyšeli na adresu Ruska. A když jsem se zúčastnil té kampaně, tak jsem viděl, že v podstatě v Radě Evropy panuje taková krize hodnot, což je pro mě smutné konstatování. Když my jsme se stali členem Rady Evropy v 90. letech, tak my jsme měli jasno. Pro nás Rada Evropy měla jasné standardy a pro nás to znamenalo, um, abych um, aplikovat tyto standardy, i pokud se chceme stát členy EU, tak je musíme aplikovat přece. A teď Rusko vrátilo se, no a chová se podle standardu Rady Evropy, no a přitom persekuje všechny protestující v Moskvě. Moje otázka je jednoduchá. Během eh, toho, jak probíhal ten vztah mezi Radou Evropy a Ruskem. Myslíte si, že Rusko zlepšilo svoje eh, lidskoprávní demokratické standardy? A nebo naopak Rada Evropy snížila své standardy na tuto úroveň, že skutečně eh, se dostala až na stav takové krize. Děkuji, Michal Galer. Děkuji. Ano, po řadu desetiletí Rada Evropy byla takovým klubem demokracií a funkčních demokracií. A my jsme eh, eh, se otevřeli různým zemím a většinou přijetí Ruska eh, nás zbuzovalo velké naděje. A nakonec to skončilo u agresí vůči Ukrajině a všemi těmi důsledky. Já si pamatuji první léta té agrese hm, v roce 2014, kdy jsme eh, přijímali rezoluce, hm, kdy hm, hezký příklad Eh, i naše rezoluce. A teď jsme viděli, jak jsme slyšeli zde již, je to eh, eh, bezpodmínečná readmise, opětovné přijetí Ruska. No a já se ptám, vy tam zastupujete EU. A EU přitom zachovalo své sankce velice správně, protože Rusko e, e, neskončilo s touto agresí. A mm, vy, vy tedy zasedáte v instituce, která de facto uznává, že agrese pokračuje, ale v zájmu toho mm, Rusko si zachovat ve svých řadách, tak ignoruje sankce. A jak si myslíte, že nebo jak vůbec budete schopni zajistit, že alespoň očekávání, která jsme měli vůči Rusku, to znamená, že Rusko mm, si toto zaslouží, jste tedy schopni teď v podstatě mm, alespoň trváte na členech Rady Evropy, aby aplikovali implementovali to, co bylo rozhodnuto, přijato. Takže mm, Eh, je možné kontrolovat, že veškerá ta eh, opatření a všechna, mm, všechny ty sankce, že budou implementovány teď, mm, hlavně když eh, opět jde o znovu přijetí Ruska. Děkuji Michali Gálerovi a další má váš mm, bulharský kolega mikrofon. Uvažujeme gospožu Kuneva. Děkuji, pane předsedo, děkuji za slovo. Paní Kuněvo, já budu hovořit bulharsky, my se známe dlouhou dobu, vy jste byla mojí ministriní. Jenom chci připomenout, že když jsem byl předsedou bulharského parlamentu, tak Bulharsko se stalo členem Rady Evropy. A nyní si myslím, že teď od té doby, od počátku 90. let, tedy v Bulharsku, tak hm, tam hm, nyní hm, je v podstatě v Rusku vidí, v Rusku, že panuje takové podmínky, že kdyby byly panovaly tehdy u nás, tak by nás nepřijali vůbec do Rady Evropy. A mm, Bulharsko skutečně je velice zneklidněno nedemokratickým režimem hm, prezidenta Putina. Skutečně hm, ruská agrese na Ukrajině nám dělá velké starosti, protože to se děje vlastně 400 kilometrů od Varny, od mého města. A to je vlastně hranice Evropské unie. Nás dělí pouze eh, Černé moře. Já si myslím, že Moskva nadále eh, eh, persekuje Mm, zastánce lidských práv a v podstatě i násilím potačuje eh, protesty lidu. Eh, těch, kteří chtějí eh, participovat na volbách, těch, kteří chtějí se ucházet o funkce. A Ruská federace po, po, pošlapává lidská práva a demokratické principy Mm, vězení, věznice jsou plné politických vězňů a i zde vidíme, jak se vyvíjí tragédie e, lidí jako Oleg Sensov a další. Vidíme, jak si teď vyměňují tam válečné mm, zajace. A e, i jsme slyšeli nedávné deklarace pana Putina, že vůbec nehodlá eh, eh, přistoupit na nějaké dohody a, pok- a chce si ponechat Krym a sankce to je pouze míru, milovný způsob, jak se k tomu problému postavit. Evropská unie, Kanada, Spojené státy používají sankce jako demokratický nástroj, ale moje otázka je konkrétně, co může udělat Rada Evropy? Konkrétně tedy parlamentní schromáždění Rady Evropy. Co může udělat, aby Rusko opět Rusko zpátky začalo respektovat svobody a lidská práva. Děkuji kolegovi Joranovi. Takže vidíte, to byla celá škála otázek, takže <laughs> Máte slovo nyní. Děkuji. Thank you very much. I think that... Velice děkuji. Já myslím, že ty otázky mají takového jednoho společného jmenovatele. To znamená že je znepokojení. Já se také pokusím chovat se jako evropský diplomat a najít co nejlepší cestu, jak eh, zlepšovat eh, situaci občanů v Ruské federaci. Myslím si, že zde nejsou žádné pochyby. Proto jsme tady. Dovolte mi, abych vám popsala, jak to vlastně, co se teď ne, v poslední době eh, stalo s Ruskem a jak se na tom tedy um, tam máme. Eh, Rusko přišlo o svá hlasovací práva v parlamentním schromáždění. Nicméně um, pět let tedy neměli hlasovací práva ale mohli být eh, přítomni a mohli hlasovat ve výboru ministrů po celou tu dobu. Také bych chtěla ještě zdůraznit tuto situaci. Takže i když Rusko přestalo platit své příspěvky, které tvořily asi 10 milionů každý rok, tak stále si ponechali možnost být přítomni ve výboru ministrů. Výbor ministrů je strategickým orgánem podle statutu Rady Evropy, ačkoliv mm, eh, Schůze výboru ministrů jsou každý týden a Rusko tam pokaždé mělo svého zástupce a mm, i když vlastně už přestali platit ty své příspěvky. Takže bylo nutné tu situaci nějak rozhodnout, jak to bude do budoucna. Zda tedy také bude Rusko vyloučeno i z, té, z toho výboru ministrů, ale proto nebyla většina členů. Většina členů se nepřála takové řešení, anebo tedy by se muselo najít řešení, kdy výbor ministrů může najít nějakou společnou půdu, takže nakonec to je takové řešení, které bylo dosaženo. Já zde mám ten konkrétní dokument, který popisuje takový společný mechanismus. Je to samozřejmě taková dost zvláštní situace a ten mechanismus se poprvé uplatňuje. Je to vlastně mechanismus, jak eh, který tedy popisuje tu situaci, aby ty orgány jednotlivé mohly rozhodovat a aby tedy navzájem nebyla ta rozhodnutí protichudná. Já doufám, že už v budoucnu to nebude zapotřebí takový mechanismus a vy, kteří sledujete úzce situaci Rady Evropy, jsem třeba ráda, že tady pan Koberius, vzpomeňte si na ten třetí eh, pilíř demokracie, o kterém jste vy sám hovořil, Víte, že máme několik zprávů Volkevič, Nikolety, zprávu Nikolety, zprávu Madame Sutner a ona se teď stala členkou parlamentu. No a poslední slovo znělo, že eh, členové parlamentu vlastně tam nemohou být zbaveni těch svých hlasovacích zpráv, práv. A vlastně ta, to parlamentní schromáždění bylo jediným orgánem, které e, zbavilo Rusko hlasovacích práv. A já si myslím, že by toto, e, že bychom si to měli dobře zapamatovat. A pokud se ptáte, zda už je e, to konec, tak e, to není tak, protože každý rok e, musí členské státy prezentovat, že tedy jsou bezúhonné, jak si a um, takže uvidíme, jak to bude eh, v budoucnu. Musíme být eh, ostražití, musíme hlasitě upozorňovat. A pokud se mě mnozí ptají, eh, jaké, jaký mám já na to názor, tak říci, že pokaždé, když někde vystupuji ve výboru ministrů, tak vždy odsoudím, vždy odsuzuji nelegální anexi Krymu, Sevastopolu eh, ze strany Ruska. A vždycky vyjadřujeme neutuchající podporu jedno eh, teritoriální eh, soudržnosti a celistvosti Ukrajiny. Takže vždy odsuzujeme uh, anexi Krymu. Máme zde také, eh, toto vlastně není nějak v rozporu se sankční politikou Evropské unie. Rada eh, vlastně umožňuje třeba ruským občanům eh, přístup k Evropskému soudu pro lidská práva a dokonce tedy také lidskoprávní organizace v Rusku chtěly, aby Rusko zůstalo v Radě Evropy. Já jsem měla mnoho schůzek se, zastav, se zástupci nevládních organizací a oni říkali, že pokud eh, Rusko, oni říkali, pokud Rusko, eh, pokud ho vlastně vyhodíte z Rady Evropy, tak ke komu pak my můžeme jít eh, s nějakými stížnostmi? Vy jste přece naší poslední záchranou. Takže eh, je důležité, aby ty eh, sankce byly v souladu s Radou Evropy. Rada Evropy mm, stanovuje standardy. My si domníváme, že eh, třeba prvním takovým krokem by bylo to, že by Rusko umožnilo návštěvu na Krymu zástupcům Rady Evropy, komisaři pro lidská práva, Takže to je ještě na další eh, debatu ve výboru, který eh, se věnuje prevenci mučení. Ehm, každý rok eh, se vydává dokument, který ale není veřejný. Členské státy se zdráhají, aby ten dokument byl plně veřejný. Výbor je pro, my to podporujeme, ale potřebujeme, aby to odsouhlasili také členské státy. To znamená, každá e, země se může tu zprávu přečíst, mm, takže ani nevím, proč by e, někomu mělo vadit, že bude e, ta zpráva veřejná, že k ní budou mít přístup všichni tak já si myslím, že je důležité, aby ta zpráva byla veřejná, eh, že to je důležité právě pro veřejnost, protože pak je to také eh, veře, nebo taková ta mm, možnost zveřejnění je také naší silnou zbraní. Můžeme pak o tom diskutovat, zejména v eh, současných letech, kdy mm, zde máme sociální sítě dostupné. Tak, teď nějaké dobré zprávy. Proběhla výměna vězňů, Doňa Mijatovič eh, a výbor pro prevenci mučení navštívilo Rusko a také vlastně Rusko eh, doplatilo mm, ty své dluhy, ty své dlužné poplatky. Nezaplatili úplně všechno, celou částku, ale už teď vlastně splatili ten dluh což bylo pro nás eh, velice dobré. My jsme neoblobně trvali na tom, aby ty příspěvky doplatili. Řekli jsme, že to zkrátka jinak nejde. Teď programy v Turecku. Ano, máte pravdu, že tam musíme to sledovat, protože jsme tam investovali mnoho prostředků. Některé programy byly pozastaveny, některé pokračují, ale mm, probíhá opravdu velice seriózní přeskum těchto projektů mezi eh, Radou Evropy a také Evropskou unii. Tyto věci se neřeší jednoduše. Já vlastně potřebuji jednomyslnou podporu všech členských států EU anebo potřebuji, a to používáme častěji, aby 28 členských států hovořilo jedním hlasem. Když, se nám, když eh, hájíme lidská zpráva, práva, ať už v Turecku nebo v Rusku, tak jsme velice hrdí. Takže provedeme přeskum programů v Turecku, uvidíme, jak jsou tyto programy prováděny a budeme to bedlivě sledovat. Pan Mariany, vám odpovím francouzsky. I ať si eh, Myslím si, že lidská práva. Já si myslím, že eh, Evropský soud pro lidská práva nyní stojí před novými výzvami, ale můžete si být eh, zcela jist, že oni nenacházejí, nevytvářejí legislativu, oni provádějí legislativu a umluvu. Pokud je nějaké jiné to hmotné právo, tak tam bude nějaký jiný, eh, nějaké jiné rozhodnutí. A co se týče kvality soudců, ehm, mám pocit, že teď vlastně každá členská země má poskytnout tři soudce, nebo má je nabídnout. A potom o tom rozhoduje právě PACE. Takže je důležité, aby právě PACE v tom byl plně zapojen. A mimochodem eh, chci říct, že 28 soudců nebylo zvoleno kvůli eh, hlasu Ruské federace. Takže každý rok se řeší provádění legislativy. Máme zde monitorovací orgány, a pak právě Evropský soud pro lidská práva. Myslím si, že ten eh, nápad eh, Evropského soudu pro lidská práva je skutečně velký, takže v poslední době došlo k nějakému trošku jako snahám o zlepšení toho systému, eh, ale ten orgán je nezávislý, takže já ani o nich nemohu hovořit, nemohu hovořit jejich jménem. Ale děkuji za váš zájem. Všechny vaše komentáře eh, beru na vědomí a doufám, že tam určitě se nad nimi ještě budeme se jimi zabývat. Děkuji. Paní Koněvo. Další dotazy už nejsou. Takže my doufáme, že eh, opět mezi nás zavítáte a možná také můžu připomenout, že jste vlastně byla první bulharskou komisařkou. Také jste často byla zde v Evropském parlamentu. Ano, děkuji. A já chci také říci, že až budete ve Štrasburku, tak nám dejte vědět a určitě můžeme třeba zorganizovat více společných eh, diskusí v tom budoucím roce. A přeji vám eh, do těch následujících eh, let vašeho funkčního období mnoho úspěchů a hodně štěstí. Ano, a já tady má to, vám mohu ještě bulharsky popřát to tež, říká pan předseda. Next item is in camera, so... Další bod bude projednán se zavřenými dveřmi, takže poprosím, aby všichni, eh, kteří zde nemají být přítomně, opustili jednací sál.